So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte Vážení, vážení kolegové, mohli bychom prosím začít mm, s naší schůzí. Já bych chtěl přivítat výkonného ředitele agentury ECHA Gerte Dancete. Děkuji děkuji, že jste přijal pozvání. Dnes máme možnost spolu dlouho diskutovat. Povedeme výměnu názorů o pracovním programu agentury ECHA a také o dalších tématech, jako je konflikt zájmu, jak se bude pokračovat v záležitostech ECHA a e, jak to vypadá z popletky. Tady se podíváme, jak se pokročilo v tomto tématu, e, takže e, vy víte, že jsme vás navštívili nedávno v ECHA. Měli jsme možnost spolu diskutovat. Byl to program velmi naplněný, ale také velmi informativní. Eh, sdělil jste nám mnohé informace a také pracovníci vaší agentury nás informovali obšírně. Chtěl bych tedy začít vámi. Budete mít slovo na úvod a potom paní Hasi, kontaktní osoba k agentuře ECHA, dostane slovo. Také nás informuje permanentně o vaší činnosti. Poté se budou eh, vyjadřovat zástupci Evropského parlamentu, eh, tedy naši kolegové a kolegyně. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení místopředsedové, členové výboru. Je mi velkou ctí být tu zase s vámi a eh, přinést vám zprávy z Agentury pro chemikálie v zasněžených Helsinkách. Stručně zmíním eh, několik úspěchů, kterých jsme dosáhli od našeho posledního setkání, ale pak budu mluvit především o našich eh, ambicích eh, do budoucích let. A potom budu mít spoustu času na to, abych poslouchal vaše postřehy a odpovídal na vaše otázky. Čas v skutku letí. Nezdá se to dlouho, co jsem tu naposledy byl a mluvil jsem o úspěších první lhuty REACH. Letos se samozřejmě těšíme na eh, druhou registrační lhutu v květnu 2013 všechny přípravy, pokud jde o eh, pokyny a eh, informační nástroje IT, byly dokončeny a zítra začíná šestiměsíční moratorium. Případné pozdní registrace bude potom řešit kontaktní skupina ředitele komise, která zahrnuje zástupce, zástupců průmyslu. Pokud jde o hodnocení, s hrdostí vás mohu informovat, že jsme splnili listopadovou lhůtu na eh, vyhodnocení všech eh, testových návrhů dodaných do první registrační lhuty. Také jsme se shodli se členskými státy a už implementujeme novou zacílenou strategii eh, na vyšší úroveň dodržování registračních předpisů a činíme i pokroky v registraci látek v nanoformách a už vypracováváme první návrhy rozhodnutí na jejich implementaci. Na, e, listu, na seznamu kandidátů je nyní mnohem více látek e, velice nebezpečných a já e, věřím, že dosáhneme těch ambiciozních cílů, které vytyčil předseda Tajany a komisař Potočník v roce 2010, že budeme mít na tom seznamu 136 látek. Pokud jde o šíření informací, také jsme se posunuli značně vpřed. E, tento týden budeme publikovat jména společností, která, které registrovaly látky na naší webové stránce a dokončujeme hodnocení všech nároků na důvěrnost a o přípravě biocidů pohovořím později. Nyní chci mluvit o tom, jaké máme ambice do budoucna. Co to vlastně je ambice? Slovník eh, definuje ambici jako silnou touhu a odhodlání uspět. A slovník také definuje ambiciozní podnik jako podnik s vysokými aspiracemi, kterých je těžké dosáhnout. A my v agentuře ECHA naplňujeme oba dva významy slova ambice. Máme ambici uspět a zároveň ambiciozní program, který chceme splnit. Naší formální vizí je stát se světovým vůdčím eh, regulačním úřadem v oblasti bezpečnosti chemikálií. Vzhledem k těm ambiciozním cílům eh, nařízení REACH, eh, kterým, které nám svěřila Rada a parlament, je správné, že míříme takto vysoko. Chtěl bych zejména zdůraznit tři ambice. Šířit naši nezávislou reputaci, promlouvat k širší veřejnosti pomocí jednoduchých a uživatelsky příjemných eh, prostředků a spolupracovat těsně s našimi stakeholdery. Za prvé máme ambici eh, sílit, posilovat naši reputaci jako nezávislého orgánu. Každé rozhodnutí, které učiníme, musí být založeno čistě na vědě a já pevně věřím, že tomu tak je. Nestačí však být nezávislí, musíme také být vidět. Proto jsme v posledních letech obnovili naši politiku nezávislosti a vyhýbání se střetům zájmu. Patrně jste viděli letošní zprávu účetního dvora, která vyjmenovává mnoho oblastí, kde si můžeme vést lépe, pokud jde o zvládání potenciálních střetů zájmu. Je, jejich názor značně e, souzní s naším názorem a protože publikace zprávy byla opožděna, už jsme mezi tím eh, mnoho těchto doporučení provedli, ještě dříve, než byla zpráva zveřejněna. Jsme si vědomi toho, že pro evropské instituce je jedna, pro evropské občany je jedna instituce jako druhá a poškození reputace jedné instituce poškozuje všechny instituce. Můžete být ujištěni, že děláme vše, co můžeme, abychom zajistili, že e, ECHA neudělá ostudu ani sama sobě, ani celé evropské rodině. Naší druhou ambicí je promlouvat k širší veřejnosti. E, portál ECHA už nyní obsahuje více informací o chemikáliích než jakýkoliv jiný portál na světě. Chceme ho zpřístupnit všem, kdo má zájem ho používat. Samozřejmě e, informace, které máme k dispozici, jsou a vždycky budou technické povahy, ale přesto se snažíme zlepšit uživatelské rozhraní našeho portálu, aby bylo jednoduché hledat a nacházet informace. V současnosti konzultujeme se zainteresovanými stranami, abychom věděli, eh, jaké jsou jejich očekávání od další aktualizace portálu. Zjednodušování je čím dál důležitější, zvláště proto, že mnoho společností, které se registrují k termínu v příštím roku, jsou menší a méně zkušené společnosti a potřebují jasné, zacílené a stručné informace. A to jak na naší webové stránce, tak i v dalších materiálech, které vydáváme. Spolupracujeme také se sítí European Enterprise, a budeme eh, pracovat i s našimi akreditovanými eh, stakeholdery, abychom těmto malým společnostem pomohli. Naší třetí ambicí je spolupracovat eh, co nejtěsněji s našimi stakeholdery. Od začátku je zapojujeme do naší práce a domnívám se, že máme chválihodnou reputaci za naši otevřenost. Stakeholdři jsou přítomni všemu vytváření názorů a rozhodnutí jsou zváni eh, na naše, na naše akce a do našich pracovních skupin. V úvodní fázi REACH eh, ECHA spolupracovala těsně s, s průmyslovým sektorem na vývoji eh, počítačových nástrojů a praktik, které jsou uživatelsky příjemné a které umožní společnostem úspěšně dodržovat zákon. To vedlo k určitým názorům, že ECHA je, že, že nadržuje průmyslu. To naprosto není pravda musíme toto povědomí upravit. Minulý týden jsme eh, probíhala naše roční konzultace, každoroční konzultace s organizací akreditovaných stakeholderů. Společně jsme diskutovali o strategických cílech a eh, jejich roli jakožto pozorovatelů ve vědeckých výborech. Možná jste viděli zprávu ECHA, kterou vytvořili dvě z našich ekologických organizací akreditovaných stakeholderů. Jejich analýza možná byla občas založena na nedorozumění nebo špatném výkladu, nicméně zvažujeme konstruktivní doporučení, které byly v jejich zprávě obsaženy. A konečně to, že máme ambice a že jsme úspěšní, má svá úskalí. Jako je tomu v životě vždy, čím jste úspěšnější, tím víc přitahujete práci a tím větší očekávání jsou na vás kladena. A to je i má zkušenost z ECHA. Jaký je tedy náš ambiciozní pracovní program? Chci zmínit zejména tyto věci. Globální dopad REACH a cílů 2020, biocidy a PIC a vyváženost mezi financováním z veřejných a soukromých zdrojů. Za prvé, pokud jde o REACH. EU vede svět a je hybnou silou e, šíření zásad, které e, REACH představuje. To je vidět i na tom, jaký zájem budí REACH v ostatních zemích. Například v zářijovém zasedání SAICM v Nairobi. A tyto země čím dál více navrhují své zákony na základě zásad REACH. My musíme dále prosazovat tyto zásady a pomáhat v implementaci zákonů na bázi REACH. A to povede k přínosu pro, celosvě- přínosu pro celosvětové eh, zdraví eh, lidí, a také k zlepšení našeho společného životního prostředí. Moje agentura i REACH přispívají k cílům 2020, což by mělo být zdrojem hrdosti pro nás všechny. Zejména jsme šťastní, že můžeme spolupracovat s komisí i členskými státy na vypracování cestovní mapy 2020, která má identifikovat všechny chemikálie, které představují nebezpečí a to, aby byly registrovány. Dychtivě očekáváme eh, revizi komise, pokud jde o REACH. Dělají nám radost eh, studijní zprávy, které říkají, že už v tomto raném stádiu má REACH značné dopady na bezpečné používání chemikálií. Doufáme, že tato revize přinese způsoby, jak zlepšit implementaci REACH a to vítáme. Ale eh, budeme znepokojeni, pokud další požadavky nebudou doprovázeny zárukou dostatečných zdrojů. Dále naše strategické cíle. Tu úroveň našich ambicí můžete jasně vidět v našich nově navržených víceletých pracovních programech na roky 2013 až 2015 jak, a tak i na náš roční plán pro rok 2013. Příští víceletý program eh, pokryje roky 2014 až 2018 a je vystavěn zcela na našich čtyřech nových strategických cílech. Odráží naše zkušenosti s REACH a stejně tak eh, i ten příspěvek, který my jako agentura můžeme k tomuto úspěchu přinést. Jak už jste viděli z naší hodnotící zprávy minulý rok, eh, zejména nám jde o úspěch REACH, pokud jde o kvalitu informací, eh, které společnosti přinášejí ve svých spisech. Kvalita informací je základem, na, na kterém je vystavěn přínos REACH je základem pro správný rizikový management a eh, poradenství koncovým uživatelům a to vede také k bezpečnému užívání na pracovišti. Konečným cílem potom bude, že evropský občan bude mít důvěru, že produkty, které kupuje, neubližují ani jeho zdraví, ani životnímu prostředí. Čtyřmi strategickými cíly tedy je zvýšit úroveň dodržování a kvalitu data o látkách, plné využívání dat k identifikaci eh, nebezpečných chemikálií, vypořádání se s vědeckými výzvami, jako je smíšená toxicita a bezpečné užívání eh, látek v nanoformách a zvýšení efektivity naší práce. Za třetí, jak už jsem říkal, jsme hrdí, že nám byla svěřena implementace nařízení o biocidech a PIC a eh, tvrdě na nich pracujeme. Ale musím varovat. To, že, to, to, že pracujeme, jak nejlépe umíme, je potřeba upravit. Jak víte, tak ECHA pracuje e, na biocidech e, od roku, bude pracovat od, na biocidech od roku 2013, ale nebudeme mít dostatek peněz, abychom zaplatili e, dodatečný personál. Jestli, nena, jestli se nenajdou další peníze, budeme muset začít implementovat legislativu s o 50% menším počtem lidí, než se ona od nás žádá a e, dokonce o 40% méně, než nám bylo přiděleno. A to, že jsme na přípravu dostali pouze rok, e, byla kolosální výzva. Když si představíte, jak rychle jsme museli e, IT nástroje připravit, abychom ten proces založený na papírech a neharmonizovaných procesech v minulosti změnili v efektivní, úsporný a počítačový moderní systém. Tato zkušenost s REACH eh, nám, eh, přis, nám přispěla poznatkem, že v realitě všechno trvá déle. Přechod na IT trvá celé roky. My však nejsme agenturou, které stačí základní služba a vy i členské státy od nás určitě očekáváte mnohem více. Takže moje varování zní, že pokud vy ani komise se tím nebudete urgentně zabývat, tak se obávám, že budete zklamáni úrovní služeb, které jsme schopni nabídnout. Nicméně chovám víru, že státní zpráva po celé Evropě čelí stejné poptávce, že má dělat více za méně peněz. A já nežádám, aby se s mojí agenturou zacházelo speciálně. Chápu, že pokladna není bezedná. Nicméně pokud selžu ve své povinnosti a neupozorním včas na následky eh, redukovaných zdrojů, bude to mít dopad na naše aspirace a potom na celou legislativu o chemikáliích. Jsou i jiná kreativní řešení. Já vám dám jeden příklad, který je navázán na eh, revizi eh, nařízení REACH. Náš návrh chce vyvážit veřejné a soukromé financování, podpořit férovou konkurenci mezi společnostmi a tvořit pobídky pro společnosti, aby dodržovali nařízení. Například eh, navrhujeme dodatečné poplatky, které budou muset členské státy odvádět v případě nedodržování. V současnosti eh, jsou poplatky stejné i pro společnosti, které dodržují perfektně všechny předpisy. Z celé řady e, aspektů by dávalo smysl, kdyby malé a střední podniky měly větší e, redukce, tak, aby jim to pomohlo s dodržováním. To by mělo smysl pouze tehdy, kdyby se zvýšily poplatky u vyšších společností. Pokud jde o poplatky za biocidy, tak počítáme s tím, co bylo schváleno ve finanční závěrce pro roky 2013 a 2014, když, byla přijata, když bylo přijato nařízení o biocidech a PIC, které považujeme e, za naprosto zásadní. Když se teď, když se, když teď odhlednu od otázku peněz, tak e, je tu určitě řešení dát všechno do jednoho koše, nicméně to je takové příliš jednoduché řešení. Ten přístup jednoho hrnce, jednoho koše by, eh, by přinutil radu k tomu, aby eh, přestala vytvářet další legislativu a naopak zaváděla negativní priority. Můj, moje hlavní obava o ECHA je, že víceletý finanční rámec do roku 2020 bude sníže, sníží o 5% eh, návrh komise a o 10% návrh rady. Má určité hranice to, co může agentura seškrtat, aniž by přestala plnit své povinnosti. Nicméně eh, já vás eh, ujišťuji, že ECHA zvládne tuto situaci a že víceletý finanční rámec bude schopen udržet ambice, které ECHA má. Chci, aby to měla Rada a Komise na paměti, až bude konat těžká rozhodnutí ohledně zdrojů. Mluvil jsem tu o našich ambicích do budoucna a o našich úspěších v minulých letech. A nyní se přesouvám do oblastí, kde vy nám můžete pomoci. Za prvé, prosím, využívejte svůj vliv na vnitrostátní úrovni. Legislativa o chemikáliích eh, se opírá o partnerství a zejména se opírá o silnou eh, spolupráci mezi vnitrostátní a evropskou úrovní. Role členských států je zásadní jak v podpoře průmyslu, tak eh, v, v procesu vědeckých rozhodování a vymáhání nařízení. Uvědomujeme si, jaké akutní situaci čelí členské státy, ale bez dostatečného financování na národní úrovni nebudou nařízení být tak úspěšná, jak bychom potřebovali. Takže vyzývám vás, abyste využili svůj vliv na národní úrovni k tomu, aby byla udržena úroveň chemických odborných znalostí v členských státech. Dále eh, na vás naléhám, abyste šířili povědomí mezi společnostmi ve svých zemích, a to zejména eh, z malých společností, ale také i koncových uživatelů. Tyto společnosti už teď můžou najít materiál ve 23 jazycích na našich webových stránkách a také využít asistence našich eh, informačních desek ve svém jazyce. Evropský parlament je stálým podporovatelem REACH eh, jakožto nejmodernějšího regulačního rámce chemikálií na světě. Zůstáváte naším kritickým přítelem Nicméně mějte prosím na paměti, že jak naše, tak vaše ambice sebou nesou určitou cenu. Takže prosím, vedle svých požadavků na větší úspěchy, pomozte nám tím, že nám poskytnete dostatečný personál a finanční zdroje. Vážený předsedo, děkuji vám za tuto příležitost podělit se s vámi o své postřehy a těším se na vaše otázky. Vielen Dank. Moc krát děkuji za tento přehled, který jste nám dal. Včera jsme vedli debatu v našem výboru o tom, jak legislativa je transponována a agentura pro chemikálie je určitým jádrem eh, této činnosti eh, tedy eh, provádění legislativy, kterou jsme přijali minulý rok. Vy jste se zmínil o financování. Eh, je to agentura, která potřebuje velkou eh, elektronickou infrastrukturu, aby všechno zvládla a všechny údaje dokázala zpracovat. Vy jste se zmiňoval o víceletém rámci rozpočtu nových úkolech a vyhodnocení to teprve musíme udělat a příští rok budeme také v parlamentu slavit pětileté výročí přijetí REACH. V té realizaci existují problémy a také určité ztráty na základě problémů Chtěl bych dát slovo kolegyni Satuhasi, aby se k tomu také vyjádřila. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a také děkuji panu Dancetovi, že eh, přišel do našeho výboru a bude s námi diskutovat. Je na snadě, že eh, práce, kterou odvádí chemická agentura, je něčím, co Eh, dosud neprovedla žádná jiná země nebo agentura. A je také nabílední, že je to důležité nejenom pro nás, Evropany, ale také pro zbytek světa, abychom to prováděli dobře, abychom se také poučili z těchto zkušeností. Jak jste sám uvedl, máme i mnohé starosti. Zmínil jste se například o kvalitě eh, údajů poskytovaných eh, průmyslem. To je něco, o čem jsme zde již mnohokrát diskutovali, jak eh, na půdě výboru, tak i v průběhu návštěv agentury pro chemikálie. A bylo to také zdůrazněno v dopise našeho předsedu výboru pana Groteho začátkem letošního roku zdá se, že ten problém eh, kvality údajů je eh, mnohovrstevnatý. A nyní se zdá, že i úplnost údajů poskytovaných eh, průmyslem neodpovídá právním eh, zadáním. To znamená, ty údaje neobsahují všechny ty prvky, které eh, vyžadují jednotlivá ustanovení nařízení REACH. Toto platí pro eh, údaje, které máme nyní, to znamená, které eh, plynou z první vlny registrace. A chci se zeptat, eh, co plánujete mm, s cílem zlepšit tuto situaci v rámci druhé vlny. Rozhodný termín je v červnu příštího roku, jak jsme si řekli. Takže nutno zabezpečit, aby podniky skutečně poskytovaly úplné informační prvky v souladu s nařízeními RIČ. Druhá vrstva eh, té problematiky eh, se týká toho, že dosud ty podniky, které předkládaly eh, materiály, které neodpovídaly plně zadáním nebo nařízení, to znamená neúplné materiály, které neodpovídají kritériím eh, úplnosti eh, ani kvality. To jsou například podniky, které eh, provádějí neúplné a neadekvátní opatření na řízení rizika těm byl zaslán eh, dopis, eh, jakýsi eh, jakási upomínka, ale nejsem si jistá, zdali je to odpovídajícím opatřením, zdali to přiměje ty podniky, aby sjednali nápravu jde taky o férovost vůči těm podnikům, které poskytují úplné a adekvátní podklady. Jaké jsou tedy vaše plány za účelem zlepšení situace. Jak to hodná, hodláte změnit? A také bych chtěla nadnést ještě jedno další téma nad rámec eh, té problematiky kvality údajů, totiž eh, omezení týkající se chemických látek, o nichž se ví, že jsou problematické. Moje dosavadní informace Eh, eh, eh, hovoří o tom, že Rich je v provozu již 6 let a zatím ale zatím eh, je ten proces eh, velmi pomalý, pokud jde o zakazování určitých nebezpečných látek. Je to tím, že eh, to nařízení REACH je tak náročné a procesy jsou tak zdlouhavé, anebo je to tím, že výbory požadují příliš mnoho důkazů, než um, začnou jednat, anebo je to nedostatek politické vůle, um, například na straně komise. Děkuji, paní Hasi. A nyní má slovo eh, Richard Zeba. Děkuji, děkuji pane generální řediteli za to, že jste přišel, abychom projednali REACH. REACH byla obrovská legislativa přijata v posledním volebním období a je zajímavé slyšet první zkušenosti. Mě by však zajímalo to, jak to vypadá s náhradními látkami. Toto byla také eh, velmi důležitá otázka, aby nejvíce nebezpečné látky byly eh, nahraženy eh, je eh, nutné také diskutovat eh, o těch rámcových eh, podmínkách. Ve vašem úvodu jsem neslyšel téměř nic o tom, jak ECHA postupuje v náhradě těch nejvíce nebezpečných látek. Domnívám se, že to je vlastní cíl této záležitosti, abychom určité chemické látky dokázali nahradit a nezatěžovali tolik životní prostředí. Za druhé, a zde navazuji na paní paní eh, Satuhasi ohledně údajů celkem. Jak zajišťujete to, aby rizikový management příslušných podniků byl rozšířen a to tak, aby i ostatní, kteří mají zájem o tyto údaje, mohli eh, je používat? Eh, jak postupujete ve smyslu veřejné kontroly v této oblasti, eh, která je nezbytná? Třetí bod, otázka o prioritních eh, chemických látkách je téma, eh, které jsem zpracovával a měl jsem velmi dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. Jedním z hlavních eh, účelů této zprávy bylo provést ono průřezové propojení a to také v případě překročení určitých limitních hodnot. I pro látky, které mohly být registrovány a autorizovány ECHO. I pak je vhodné, aby tyto údaje byly eh, dále zpracovány a kontrolovány eh, řízením eh, ECHA. Jak se díváte na látky ve vodě, které způsobují určité problémy, které by měly být zvláštně hodnoceny? Jde o údaje nazbírané členskými státy a předávány eh, vaší agentuře. Eh, jak je budete zpracovávat, jak budete postupovat? Eh, to je možná nová záležitost, která ještě není pokryta dosavadní legislativou, ale možná, že byste mohl zareagovat jaksi poprvé na tuto záležitost. Je to důležité, abychom nebojovali proti znečištění jaksi na konci celého řetice, ale již na začátku. Děkuji. Děkuji, kolego kolegovi Zébrovi a chtěl bych ale také přivítat naše návštěvníky. Jsou zde studenti, z Univerzity eh, Lejován z Harmstein. Vítám vás v našem výboru Envy. Tito studenti byli pozváni kolegou Eichertem. Dále zde máme také eh, stážisty DG Sanko, kteří eh, se dívají na to, jak legislativci pracují. I vás tedy vítám. Dále zde jsou z DG tlumočení účastníky tréninkového kurzu i vás samozřejmě srdečně vítám. Eh, kolega Jolainen má nyní slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Dancete, vítám vás v našem výboru. Je celá jasné, že vy jste pro otázku životního prostředí eh, hlavní agenturou a samozřejmě, že máme velký zájem o výkonnost této agentury. Vy jste vyjádřil určité obavy, eh, co se týče budoucího financování eh, i pro v souvislosti s novým nařízením o biocidních přípravcích. je Zde potřeba potřebujete určité nové prostředky pro získání celého týmu. Zde v parlamentu rovněž musíme dát pozor na to, abychom udrželi funkčnost vaší agentury a také tuto funkčnost zajistili. Pro rozpočtový úřad jste vždy eh, byli orgánem, který spíše získává peníze, než že je potřebuje. To jistě bude možné i v nás následujících letech platnosti eh, REACH, ale měli bychom eh, my v tomto výboru dát pozor na to, aby se nebyli eh, příliš redukováni a zatíženi finančními prostředky. Evropská unie je vůdčím orgánem při regulování chemických látek. Ano, to bychom byli rádi. Otázkou však je, jak ostatní části světa budou reagovat. USA dříve byly vedoucí na vedoucím místě v chemikáliích, ale jak to vypadá nyní eh, také se Čínou? Možná, že i tam jsou na této cestě chemikálie, které my zakazujeme, ale ostatní části světa povolují, se eh, prostřednictvím dovozu zase do Evropské unie dostávají. Jak bychom mohli zabránit tomu, aby prostřednictvím dovozu eh, se do eh, Evropy zase dostaly jedovaté látky, třeba prostřednictvím hraček a podobně. Již zde byla otázka substitutů bezpečných látek. Chceme mít bezpečnější chemické látky, proto některé tyto látky musí zmizet z trhu a na trh se musí dostat lepší látky. Jde to pomalu, jak slyšíme. A já se opět ptám, proč tato náhrada postupuje tak pomalu. Aktuálně ještě položím otázku ohledně chemických látek v rámci frekování, tedy v rámci těžby břidličného plynu, břidlicového plynu. Zde jsou určité obavy, že eh, tyto používané chemikálie jsou problematické a nejsou ani moc dobře známé. Co tomu říká ECHA? Děkuji, pan Kramer. Děkuji a děkuji eh, a patří vám respekt za to, co děláte, protože eh, prováděním nařízení říč zvládáte skutečně olbřímý úkol a děláte to skvěle. A to druhé, co chci říci, je, že během eh, celého eh, funkčního vašeho období, co eh, řídíte ECHA, jste bral parlament velmi vážně. Vždy jste se snažil parlamentu skládat účty za veškerou vaši činnost a průběžně informovat. Děkuji, to není zcela samozřejmé a tím se i odlišujete od jiných šéfů, jiných agentur. Já mám jednu velmi konkrétní otázku ohledně seznamu anexu, respektive přílohy 14, kterou jste také zmínil eh, ve svém úvodu. Pravidelně a stále častěji jsme kontaktováni postiženými podniky, eh, kteří mají strach, že by mohli být konfrontováni eh, zákazem eh, chemických látek, za které nemají náhradu. Uvedu konkrétní příklad, který jsem sám dostal na stůl jde o přijetí chromatů, speciálně stronciových chromatů v té příloze 14. Nechci zacházet do detailu, pouze poukázat na to, že případně tady eh, eh, způsobujeme kolaterální škody, které nejsou mm, eh, ani příznivé vůči eh, hospodářství, ani vůči životnímu prostředí. Týká se, nebo eh, vyskytuje se to zejména v rámci údržby letadel, kde mm, je nebezpečí, že ta údržba bude prováděna pak vně působnosti nařízení REACH, jestliže vyvoláme určité nejistoty. Asi to ani nebudete umět hned tak spatra Eh, zodpovědět, ale přesto mm, by bylo zajímavé vědět, jak dochází k rozhodnutím o přijetí nebo zařazení látek do toho seznamu. Zvažujeme vždy dostatečně pro a proti pokud jde o účinky na životní prostředí u látek, které jsou zařazovány eh, na tento seznam. Myslím, že nikomu neprospěje, jestliže eh, na příště budeme mm, své, eh, svá letadla, leteckou flotilu opravovat a udržovat ve Turecku, kde možná budou používány mnohem nebezpečnější látky než v Evropě. Myslím, že ne pomůže Evropě čekat na eh, povolovací řízení, které může být velmi zdlouhavé, zatímco všechny ty investice a také zařízení ehm, budou putovat eh, ehm, za hranice Evropské unie. To je mm, tedy pouze otázka týkající se pečlivosti sestavování tohoto seznamu. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Morkunajte. Děkuji, pane předsedo. Moje otázky jsou velmi konkrétní a nejsou přímo spjaté s činností eh, vaší agentury, ale souvisejí s potenciálním eh, znečištěním eh, my v Pobaltí vidíme, že tam je eh, ukryto eh, mnoho chemických zbraní a různých eh, zbytků zbraňových systémů druhé světové války, zejména v Baltském moři. A jedna větev produktovodu Nord Stream je již hotová a jde o to, že tímto produktovodem může být eh, eh, dotčena eh, ta část moře nebo morského dna, kde jsou ehm, ukryty tyto zbraňové systémy nebo zbytky munice. Máte nějaké zkušenosti s takovými to situacemi, když by došlo ke kolizi v tomto ohledu? Ehm, vím, že jsme nepostupovali v Pobaltí velmi pečlivě, pokud jde o zbavování se eh, chemických zbraní, jejich zbytků. Co když dojde k nějakému incidentu? Eh, to je moje otázka, byť eh, musím odejít, protože musím hlasovat v jiném výboru. Určitě je zde více lidí, kteří by si rádi vyslechli vaši odpověď. Pan Schlüter. My už jsme se dnes setkali a já jsem položil většinu otázek eh, osobně, ale eh, víte o zprávě eh, mezi nevládních organizací, o, tom už jsme mluvili, ohledně střetu zájmu, jaké preventivní akce podnikáte a také se chci zeptat, jak přesunout chemikálie z seznamu kandidátů k dalším omezením, jak probíhá ten proces a jaké jsou jeho problémy, to by mě zajímalo. A jak odhadujete kolik, eh, kolik eh, chemikálií bude na kandidátním seznamu v roce 2015. Děkuji. Nyní chci dát slovo bývalé kolegyni. Přehlédl jsem někoho? Aha. Omlouvám se. Pan Šimanský, prosím. Já bych eh, rád ještě doplnil to, co říkala má předřečnice. Eh, ohledně Baltického moře. Je zde skutečně eh, potenciální problém v tomto smyslu a ani nevíme, kolik eh, jedovatých látek ze zbraní i sovětských se nalézá v Baltském moři. Koroze přitom pokračuje a nevíme tedy vlastně nic o množství ani o místech uložení těchto objektů, což je velmi nerozumné. Je to moře uzavřené a existují pouze dvě úžiny, Skagerak a Skategat a my se tedy eh, dostáváme zde do situace velmi specifické. Z polského hlediska bych chtěl upozornit také na to, že existovaly příklady z eh, eh, popálenin rybářů z Polska kvůli Iperitu, kteří v Balckém moři eh, lovili ryby. Eh, takže eh, samozřejmě, že je nutné spolupracovat v této oblasti i tedy mít finanční podporu. Bylo to ale v době, kdy se nikdo nestaral o to, co se do tohoto moře vlastně potopí. Já se však domnívám, že Evropská unie by se měla postarat o tento problém. Moje předřečnice rovněž upozornila na jednu věc a já bych poprosil o to, aby ona ve své činnosti eh, tento problém rovněž ještě eh, předložila. Děkuji, budeme muset ten mandát pro ECHA eh, pravděpodobně rozšířit na odstranění chemických látek. Nyní dávám slovo bývalé kolegyni, je naší reprezentantkou EP je to paní Lavrůz, která s námi zde spolupracovala ve výboru v minulém období. Je to velmi známá osoba. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání a s velkým potěšením jsem eh, jej přijala, abych se setkala s mnohými známými osobami, ale také abych se přesvědčila o tom, že tento výbor velmi intenzivně eh, pracuje a spolupracuje na ochraně zdraví a životního prostředí. Chtěla bych také poděkovat eh, za to, že jste mě pověřili covat v administrativě ECHA s vedením a zde pracuji také eh, s paní Kristinou Arondel a musím říci, že na nás udělal velký dojem eh, práce a činnost eh, agentury ECHA za vedení Gerta Danzete pět let práce vidím osoby, které zaregistrovaly na 30 tisíc chemických látek. Je to velmi komplexní záležitost, takže vítám práci této agentury. Chtěla bych eh, pouze zdůraznit eh, to, co říkal náš eh, ředitel. Skutečně je zde důležitá rozpočtová otázka a i přesto, že všechny členské státy eh, vyžadují určité redukce prostředků eh, ve eh, veřejné sféře, musím říci, že v oblasti biocidních přípravků i nanomateriálů je před námi hodně práce a potřebujeme na to příslušné prostředky. Téma, o kterém se hovořilo při návštěvě vaší delegace koncem srpna, srpna je téma, o kterém se zmínila také vaše kolegyně Satu je to otázka compliance check, tedy kontrola kvality předkládaných podkladů. Já, pokud tomu rozumím, je to záležitost spíš legislativy. Agentura je, od agentury se žádá, aby kontrolovala na 5% veškerých podkladů, které jsou předkládány, ale jsou to velmi komplikované postupy. Tyto podklady nejsou úplné a neměli bychom tedy kontrolovat pouze eh, ty doklady jaksi elektronickou cestou, ale také písemné. A pokud eh, dané podklady obsahují tisíce stránek, eh, tak je to obtížné. Pokud tedy chceme, aby se skutečně zkontrolovala kvalita všech podkladů a témat eh, je nutné mít skutečně velmi propracovaný eh, elektronický systém. Je to téma, které eh, se velmi projednává zde a tíží také naši agenturu. Je nutné toto provést velmi pečlivě, abychom pochopili, jaké problémy mají dané chemické podniky a co je možné udělat a jak jaké by byly dopady. To je to, co jsem vám chtěla sdělit. Eh, další obava je v tom, že postupujeme E, nezávislé, i když samozřejmě já osobně jsem ovlivněna těmi pěti lety zde v Evropském parlamentu, ale chtěla bych říci, že existují určité obavy ze strany malých a středních podniků. A sice v souvislosti s tím, že tento systém je velmi komplexní a malé a střední podniky, e, které mají předkládat jednotlivé zprávy o chemických látkách nebo předkládají také bezpečnostní prezentace musí zpracovávat velmi eh, složité formuláře, které mají až 300 stránek. Eh, důležité na tom však je to, že e, informační systém e, vítáme a vítáme ale také činnost e, této agentury a jejich personálu. Tato agentura je mezinárodní agenturou. Domnívám se, že evropské instituce by měly trvat na tomto cíli. Pokud chceme zachovat evropský průmysl a také chránit životní prostředí i zdraví osob, pak tato agentura agentura musí být skutečným eh, vůdčím eh, subjektem a měli bychom ji podporovat. Děkuji a nyní bych chtěl udělit eh, slovo komisi. Pan Blomot je dnes zástupcem komise v našem výboru. Prosím, přejete-li si slovo. Děkuji, pane předsedo. Já toho mnohé neřeknu, snad jen zareaguji na eh, připomínky o zdrojích, které spadají do odpovědnosti komise. Pokud je o biocidy, bohužel není zde nikdo z DG životní prostředí, který by vám poskytl informace o situaci biocidu. Pokud jde o eh, nařízení eh, REACH o němž hovořil pan Dancent, ano, měli jsme užitečnou výměnu názorů s ECHO o tom, jak revidovat nebo přeskoumat přeskoumat a e, obnovit toto nařízení. Chápeme e, touhu e, ECHI maximalizovat své zdroje, ale samozřejmě musíme tady zachovat citlivou rovnováhu mezi potřeby, potřebami podniku a tedy podnikatelské sféry a zdrojů ECHA. Pokud jde o malé a středně velké podniky, zcela souhlasím s tím, co řekl pan Dancet myslím, že eh, víc času nevyužijí, protože pan Dancet je schopen zodpovědět sám všechny otázky, které mu byly položeny, ale pokud budete mít na mě dotazy, rád zodpovím. Děkuji vám. Pane Dancete, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Začnu otázkami, které jsem dostal. První otázky paní Hasy, naší styční představitelkou, styčnou představitelkou, která eh, měla starosti ohledně eh, úplnosti a shody eh, materiálu a tak dále. Pokud jde o úplnost dat a podkladů. tady jsme vedli diskuse se všemi zainteresovanými stranami a také s správní radou o tom, e, e, zdali to, co děláme, je v souladu se zákonem. E, dospěli jsme k tomu, že to je v souladu, že úplnost znamená kontrolovat určité části materiálu, zdali e, jsou e, poskytnuté, ale samozřejmě kvalita, mat, kvalita údajů může být kontrolovaná pouze kontrolou shody. E, samozřejmě musíme brát v potaz skutečnost, že ta úplnost je prověřována automaticky. My dostáváme tisíce podkladů k rozhodnému dni k jednomu stejnému dni, takže tady eh, musí být určitý automatismus a také musíme umět předpovědět eh, nebo předpovídat lépe eh, výsledek kontroly úplnosti. My se snažíme se postupně vyvíjet v tomto ohledu. Máme plány zlepšovat, zdokonalovat tyto kontroly úplnosti v budoucnu. Jak jsem již předeslal, moratorium pro další termín registrace začíná zítra a my jsme zmrazili nyní ten náš nástroj pro kontrolu úplnosti na dalších šest měsíců. Pokud jde o shodu těch materiálů nebo kontrolu shody, tady se učíme za pochodu, mimo jiné. A Zkoumali jsme napřed všechny podklady, zkoumali jsme všechny aspekty podkladů a pak jsme předkládali také naše doporučení eh, v podobě dopisů. Nedávno ale jsme se rozhodli odklonit se od této praxe a zaměřujeme, spíše, eh, zaměřujeme se spíše na shodu, protože napřed musíte mít korektní informace eh, v souladu s požadavky informovanosti a teprve poté můžete provést úplné hodnocení bezpečnostních pokynů a proto postupujeme nyní na základě cílené zhody a zaměřujeme se napřed na požadavky informovanosti a pak až na bezpečnostní požadavky. My se snažíme to krok za krokem zdokonalovat a tudíž řešit všechny ty potenciální materiály, kde se mohou vyskytovat problémy. Ale když nalezneme materiály, podklady, které jsou obecně eh, v nesouladu, respektive eh, vyznačují se nedobrou kvalitou, pak to řešíme přímo, konkrétně a eh, posíláme nebo vydáváme velmi tvrdá doporučení adresátům a žádáme o zjednání nápravy ty příslušné podniky ale jde o to, že se jedná tady jenom o desítky podkladů v rámci těch mnoha tisíců, které dostáváme. To znamená, ta eh, část, která eh, vykazuje nedostatky, je velmi nepatrná. A také se snažíme postupně opouštět tu praxi těch dopisů s doporučeními a jednat přímo. Pokud jde o omezení říkám-li, že máme za sebou pět let nebo šest let provádění nařízení REACH, tak máme pouze vlastně pět eh, let, nebo budeme mít teprve v příštím eh, červnu eh, pětileté výročí provádění REACH a dosud jsme předložili čtyři nová omezení nebo restrikce chemických látek komisi Tedy tyto návrhy procházejí nyní eh, službami komise, ale musíme si uvědomit, že v zásadě eh, tady musíme postupovat podle stanoveného procesu. Komise eh, v uplynulých letech přijala více restrikcí, které mm, vyplývají ještě z minulosti. To znamená, je zde určitý časový posun při přijímání těchto formálních eh, rozhodnutí komisí počínaje návrhem předloženým například mm, mm, mm, některým z členských států. Skutečně to vyžaduje určitý čas kolega tady citoval ještě jiné restrikce, které eh, ještě eh, vyplývají z předchozí nebo pocházejí z předchozího funkčního období, ale rozhodnutí o nich byla vydána teprve nedávno. Není to, myslím, nedostatek vůle, ale máme velmi eh, omezenou legislativu. Naše část systému je přeplněna přesnými rozhodnými dny. To znamená, víceméně můžeme nebo umíme předpovídat, kdy stanovisko vydáme a teprve pak začne běžet čas komise, která nemá stanovenou lhůtu přijetí rozhodnutí e, cestou komitologie. Další bod, substituce. Jak lze pomoct, jak můžeme pomoct my. Například tím, že budeme zvyšovat povědomí té, toho autorizačního seznamu a budeme podněcovat podniky, aby eh, eh, zahájili substituci. Ale je to velmi odborná věc, tato substituce. V podstatě eh, se to odehrává přímo na půdě podniku a navíc je to obestřeno jistým tajemstvím nebo utajováním nahrazování jedné látky za druhou nebo druhou, protože je to také věc konkurenční výhody. Je jeden podnik samozřejmě chce být rychlejší než ten druhý v tomto ohledu. Nutno také zdůraznit, že eh, eh, REACH eh, již výrazně podpořil a stimuloval tuto praxi substituce více, pardon, méně než polovina některých látek je registrována a proto mnohé podniky využívají termíny registrace a chtějí být rychlejší než eh, ostatní. Pokud jde o informace a jak toho využít při řízení nebo eh, řízení rizika. Za prvé je to využíváno ehm, zejména eh, veřejnými orgány. Snažíme se zajistit, aby veřejné orgány mali přístup ke všem našim údajům i těm důvěrným a tím pádem oni jsou těmi, které eh, přijímají iniciativu o řízení riziku spolu s komisí. Mají nyní plný přístup k systémům a my jim pomáháme také při využívání těchto informací ve vyhledávání Um, oblasti, kde má smysl zpřísnit rizikové řízení. Některé členské státy začaly letos provádět takzvanou eh, evaluaci látek, to znamená, zaměří se na jednu chemickou látku a snaží se identifikovat, zdali Eh, se tam vyskytují určité eh, mezery v informovanosti, které je nutno zaplnit a mohou také analyzovat eh, ty příslušné podklady, aby posoudili, zda je zapotřebí dalšího řízení rizika. To funguje poměrně dobře, ale je důležité, aby ty registrační materiály měly dobrou kvalitu, aby orgány na tom mohly stavět. Přesně jsem neporozuměl vaší třetí otázce, ale doufám, že ji potom projednáme osobně. Byla to velice konkrétní otázka, takže po schůzi eh, si ji probereme mezi čtyřma očima. Pokud jde o financování, tak eh, už jsem tady eh, nadnesl to téma. Říkal jsem, že je velice důležité eh, na jedné straně financovat eh, biocidy, zatím jsou financovány nedostatečně a já jsem napsal generálnímu řediteli DG Environment a vyjádřil jsem své silné obavy v tomto ohledu. Uvidíme, jestli v následujících týdnech najdeme nějaké řešení. Potřebuji však i vás, abyste schválili plnou částku pro biocidy v roce 2013, protože každý další škrt výrazně zhorší e, celý proces příprav této velice důležité nové legislativy. Dále jste mluvili o, mezinárodních, o mezinárodním aspektu a o tom, jak zareagují další země, zejména USA a Čína. Víme, že tyto země také provádějí e, přípravy případných budoucích zákonů a ještě uvidíme, jak daleko se s tím dostanou. Samozřejmě potřebují zajistit e, souhlas parlamentu pro každou novou legislativu a v USA byly pozastaveny plány na legislativu o chemikáliích už před dvěma lety. A my, nám nyní nezbývá, než čekat, jestli budou mít chuť eh, tuto, eh, tu, tyto snahy eh, přeskoumat. Nás by to velice zajímalo, kdyby měli Kdyby měli moderní legislativu, umožnilo by nám to výměnu informací a důvěrných dat. Mohli bychom s nimi uzavřít dohodu. Měli bychom další znalosti e, typu REACH na druhé straně oceánu, ale zatím bohužel to nemůžeme udělat. Velice se těšíme na to, s čím američané přijdou. A pokud jde o Čínu, tak nové vedení samozřejmě bude pod tlakem, aby vypracovalo lepší legislativu a méně, méně protekcionistickou legislativu pro vlastní trh. Eh, Indie se posunuje směrem k REACH a se alespoň tam probíhají eh, konzultace, což je, to je další velký hráč budoucí ekonomiky a uvědomuje si potenciální výhody nové legislativy. Pokud ale jsou to také obavy eh, určitého druhu, ale důležité je, abychom spolu byli schopni spolupracovat a to nejen s eh, dozorčími orgány, eh, které provádějí inspekce na pracovištích výroby, ale také s celními úřady. A právě proto musíme dále spolupracovat s komisí, abychom zajistili, že eh, celní úřady jsou v obraze a zvládají vymáhání, dodržování předpisů. Pokud jde o náhražky, tak doufám, že už jsem na to zodpověděl, ale e, v případě frackingu to je opravdu problematický bod. DG Environment požádal DGRC, aby se podívalo na problematiku frackingu, dostali od nás informace a e, zkoumají e, toto téma, aby zjistili, kolik informací relevantních pro fracking mohou získat. Ale je potřeba chápat, že je to nesmírně detailní využívání určité látky a neexistuje žádný absolutní požadavek na to, aby existovaly bezpečnostní instrukce pro každý detailní prvek použití určité látky. Je spíše důležité kategorizovat je v širším smyslu. A tady se můžou ztratit určité klíčové informace. A my doufáme, že v budoucnosti budeme moci diskutovat s průmyslem o tom, eh, jak eh, detailněji využívat tuto látku, abychom měli pro uživatele detailnější instrukce. To je součástí našeho příš- našeho příštího víceletého programu. Pokud jde o dodatek 14 eh, a o to, že si společnosti stěžují, například ty, které eh, vyrábějí eh, chromáty, a které produkují například chromáty, které se využívají například k výrobě letadel, tak to tady je to do určité míry přehnaná reakce a naprosté neporozumění toho, co se děje v případě autorizace. Autorizace tu je proto, aby podněcovala přechod k náhradním látkám, takže firmy by se neměly bát že to bude fungovat jako naprostý zákaz. To není cílem té autorizace, aby fungovala jako zákaz. Má fungovat jako stimul, aby podnítila přechod k náhradám tam, kde k němu ještě nedošlo a průmysl by se měl skoordinovat při svém výzkumu a přitom bude mít k dispozici tu autorizaci, která bude časově podmíněná a po nějaké době bude zrevidována. Takže já si myslím, že průmysl reaguje velice přehnaně. Myslím si, že by se měl méně obávat eh, žádostí o autorizaci a obecně řečeno, Eh, budeme tu mít třetí termín eh, pro registrace příští rok a uvidíte, že těch žádostí bude mnohem méně, protože nakonec průmysl vždycky chce nějaký časový rámec, který mu umožní přejít k náhradám dříve, než ten termín autorizace nastane. Takže jenom velice zřídka budeme eh, aplikací bude mnohem, žádostí bude mnohem méně, než bylo původně plánováno. Dvě otázky, které se týkají zbraní v Balckém moři a dalšího znečištění Balckého moře. Tak, jak říkal pan předseda, za to nejsme tak úplně odpovědní. My zajišťujeme, aby látky byly správně klasifikovány, pokud mají škodlivé účinky pro eh, vodní systém. A potom je na eh, vodní politice na vodní legislativě, aby to patřičně ošetřila. Takže tady jsou naše kompetence omezené. Pan Schlitter také hovořil o důležitosti střetu zájmů. My si velice uvědomuje, jak jsem říkal, závažnost této problematiky a zajišťujeme, aby neexistovaly střety zájmů tím, že správně nakládáme s prohlášením o zájmech a trváme na tom, aby všichni experti, kteří se účastní našich panelů, patřičně prohlásili, zveřejnili zájmy, které si mohli přinést z dřívější fáze kariéry. Pokud jde o seznam kandidátů, tak eh, tady je velice důležité, aby se chemikálie posunovaly rychleji ze seznamu kandidátů na seznam eh, autorizace. Za to bohužel odpovědní jsme. My eh, dáváme doporučení včas a potom je to na komisi. A tam většinou potom nastupují lobbysté dalších sektorů průmyslu, které, kteří se snaží odolat tomuto posunu na seznam autorizace. Kolik eh, chemikálií chceme v roce 2015 mít na kandidátském seznamu. Myslím si, že je těžké to takto kvantifikovat. Rád bych to vyčíslil správně. A bylo by dobré, kdyby to byly chemikálie, které jsou zásadní a které jsou důležité v běžném životě občanů. My bychom rádi zapojili komisi i e, radu do dalšího plánování a proskoumávání materiálů o látkách, které by mohly představovat hrozbu. A potom je na členských státech, aby se rozhodl, e, jestli seznam kandidátů je správná cesta, nebo jestli se nemůže posunout ta chemikálie rovnou na seznam omezení. To záleží na tom, aby se s chemikáliemi tedy nakládalo správně. Paní Laparus podpořila naši práci, děkuji. Nyní je součástí naší řídící rady a bude eh, bude informována průběžně o naší práci. Já si myslím, že před námi leží velký úkol a my se ze všech sil snažíme, abychom se všemi těmito projekty pohnuli A e, přes všechny obavy v členských státech i v komisi my se budeme držet našeho ambiciozního cíle. Důležité je, že pokud to bude e, kontrola úrovně dodržování e, omezená na 5%, tak bude poměrně bolestné, jestliže nakonec vznikne mnohem širší problém v případě kvality a dodržování. Nicméně my se posunujeme vpřed a hledáme řešení a společně s komisí se snažíme postarat o to, abychom náš vědecký personál, který provádí evaluace, zůstal nedotčen a budeme diskutovat o tom, jak zajistit správné financování, smíšené financování, chcete-li, veřejným i soukromým sektorem to už jsem tu také zmiňoval. Vy jste se také zasazovali o to, abychom dělali více, abychom lépe pomáhali firmám vypracovávat eh, bezpečnostní zprávy o chemikáliích. Ano, máme to v plánu, ale důležité také je, že průmyslové podniky se posunují vpřed a dělají pokroky a vyvíjejí vlastní nástroje které jim pomáhají. My jsme eh, splnili svou roli, ale ty standardy, které se používají v bezpečnostních eh, zprávách, musí být schváleny v průmyslovém sektoru, abychom eh, je potom mohli navázat na náš systém. Takže my opravdu jsme v kontaktu s průmyslem a víme, že je to jeho priorita, protože zase jakmile skončí, eh, jakmile nastane termín registrace, tak se budou vytvářet tyto bezpečnostní zprávy a já doufám, že to je součástí jejich práce. Myslím si, že k tomu mezinárodnímu aspektu už jsem se vyjádřil, takže už jsem snad odpověděl na všechny otázky. Děkuji. Děkuji, pane Dancete, za tuto debatu a zodpovězení mnohých otázek. Dnes byla vyjádřena i určitá přání a největším přáním je to, co jste právě udělal. Eh, řekl jste, že když někdo pozve hudbu do sálu, tak ji musí také zaplatit. Takže ve vyjednávání s radou o víceletém finančním rámci je na nás prosadit eh, možnost provádět to, co jsme chtěli eh, v rámci i eh, další záležitosti. Jistě to bude boj obrovský, ale na úrovni Eh, legislativy je nutné se postarat i o peníze. Takže v tomto smyslu tyto prostředky musíme dát k dispozici. A rada rovněž, čili společně s námi je i rada eh, legislativcem, takže musíme zajistit skutečně bezpečné financování vaší agentury. To, o čem jsme dnes hovořili, eh, pouze tak může být řádně uskutečněno. Děkuji za vaši přítomnost. Jsme hrdí na naše agentury, protože tím je vytvářena přidaná hodnota pro všechny obyvatele Evropské unie. A mnozí eh, ještě zmínili i další problémy, které by měly být eh, řešeny. Ukazuje se, že jste tedy na dobré cestě, ta cesta bude trnitá, ale jsem si jist, že společně to zvládneme. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišel mezi náma. Chci také přivítat eh, paní Korun, reprezentantku parlamentu, která eh, se k nám připojila a omlouvám se za ona nedorozumění v organizační zážitosti. Tím tedy končím tuto výměnu názoru s panem Dancetem. Přeji vám všechno nejlepší. Thank you. Takže dostáváme se k následujícímu bodu 20. Je to činnost STOA ve vztahu k výboru ENVY, projekt Udržitelná zpráva přírodních zdrojů. Nejdříve bych chtěl dát slovo kolegovi Čabovi, který udělá úvod do problému a potom zahájíme debatu s našimi hosty. Nejdříve však dávám slovo kolegovi Čabovi. Děkuji. Milí kolegové, jako iniciátor a také eh, dohlížitel na eh, projekt STOA o eh, managementu vod jsem velmi vděčen výboru za možnost diskutovat o prozatímní eh, studii o eh, řízení vod. Když jsem v panelu STOA navrhl, že se pustím do projektu o efektivnosti řízení eh, vod, tak jsem měl a dosud mám pocit, že toto je méně rozvinutou oblastí efektivity zdrojů, protože pozornost eh, politiků a také eh, obyvatelstva je plítvání eh, pitnou vodou méně, důležitý než, méně důležité než například plítváním energie nebo jiných zdrojů. A v této studii se snažíme eh, předložit Evropě Eh, dobrá řešení, eh, která již v Evropě existují na některých místech. Eh, v Evropě nemáme v současné době krizi pitné vody, ale ve středomořských zemích a také ve střední Evropě existuje nedostatek pitné vody. Například ve střední části Maďarska je to velký problém. 10% evropského obyvatelstva je postiženo nedostatkem vody. A v této studii eh, přicházím s konkrétním návrhem eh, na adresu autorů, aby nejenom sepsali a zmapovali stávající situaci, ale aby také navrhli, co dělat. Mám na mysli členy Evropského parlamentu. Za prvé bychom eh, se měli řídit nejlepšími příklady a dobrou praxí v Evropě. Tady bych rád zmínil dva takovéto příklady. Jeden se týká eh, spolkové země eh, Bádenská Württemberska. Tam, pokud farmář v této spolkové zemi zaručí, že voda nebude obsahovat více než 15 mg na litr nitrátů, pak farmář obdrží 200 eur na hektar ehm, dotaci. Je velmi zajímavé, že ehm, se jedná o stát badensko württembersko tedy spolkovou zemi, která ehm, takto platí eh, nebo přispívá na veřejné eh, statky. A eh, další dobrý příklad se týká mm, soukromého odvětví v, ve Francii. Tam výrobce mm, vod Vitel má obdobný systém. Uzavřel dlouhodobé smlouvy s farmáři v rámci nichž poskytuje podporu ve výši 200 eur na hektar je to taková paušální, a také paušální částku na začátku a sice 150 tisíc eur na úhradu eh, prvotních eh, nákladů eh, investic farmáře do instalace moderních řídících technologií vodohospodářství. My se domníváme, že bychom měli následovat tuto dobrou praxi. Další věc je technologická modernizace. Nejenom zemědělství, ale také v oblasti městské kanalizace je velký problém s plítvání plýtváním vodu, vody. Například jeden zástupce jedné izraelské firmy mi řekl, že ještě před eh, modernizací londýnského eh, systému eh, městské kanalizace 30 vody bylo promrháno vinou techno, nedostatečné technologie. A třetí věc, proces eh, recyklace eh, vody v Evropě, což je velmi nízké ve srovnání s Izraelem, kde 80 vody je recyklováno. V Evropě máme nejvyšší eh, číslo ve Španělsku, totiž 25%, a ve všech ostatních zemích je to mnohem nižší. Pokud jde tedy o znov opětovné použití, respektive recyklace vody, máme ještě co dělat. Třetí bod, se týká e, pobídek, například v oblasti zavlažování. V mnoha členských států neexistuje takzvané objemové, objemová cenotvorba, protože farmáři nemají velký zájem na e, úspoře uh, čerstvé vody a proto si myslím, že bychom eh, měli učinit kroky tímto směrem. A jaký je nejdůležitější závěr této prozatímní studie? Totiž, že pokud jde o nařízení Evropské unie, nejsou tady žádné evropské standardy, žádná rámcová legislativa upravující způsob, jak lze vody použít pro účely zavlažování a e, s jakou úrovní zpracování vody. E, je to velká překážka na evropské úrovni, kterou zde máme. A já se domnívám, že my bychom v tomto ohledu měli na evropské úrovni e, přijít s nějakým řešením, protože na jedné straně recyklace vody, opětovné použití vody a na straně druhé existence společných standardů je něco velmi důležitého. A nakonec eh, jsem velmi rád, že v rámci společné zemědělské politiky a její reformy eh, onen greening hraje velmi důležitou roli. A v druhém pilíři budou k dispozici fondy na modernizaci eh, zavlažovacích systémů v Evropě, což je nesmírně důležité. Já jsem eh, zaznamenal jeden pozměňovací návrh, protože eh, ten text byl poněkud diskriminující pro nové členské státy. Já jsem v tom pozměňovacím návrhu chtěl říct, že nejenom nové a staré, ale všechny by měly mít stejnou příležitost využití tohoto fondu pro modernizaci zavlažovacích systémů. Děkuji vám. Děkuji a nyní je na čase, eh, abychom dali slovo našim hostům. První je Sandra Berman. Děkuji, pane předsedo. Ano, já vám dnes představím výsledky, průběžné výsledky studie v panelu STOA ohledně uh, udržitelného nakládání s přírodními zdroji se zvláštním zaměřením na vodu a zemědělství. Tu studii provádí IEEP, Institut Evropské politiky životního prostředí. Uh, zastupuje ho tu Jana Poláková po mé pravici a také Ekologický institut a Biointelligence Service, uh, odkud jsem já. Náš pro- projekt má dvojí zaměření. Jednak se zaměřuje na nakládání s vodou a přírodními zdroji. A tady chci říct, že voda je velice důležitým přírodním zdrojem pro celé lidstvo. A potom se zaměřuje na využití přírodních zdrojů v souvislosti s evropským zemědělstvím. Samozřejmě mezi těmito dvěma tématy existují silné vazby. Samozřejmě voda je důležitým zdrojem pro zemědělství, ale zemědělství má také zásadní dopady na vodu, pozitivní i negativní. Tady v první části eh, vodohospodářství se díváme zejména na výzkum, technologii a osvědčené postupy v efektivním využívání vody. Také se díváme na přínosy, pokud jde o půdu, vzduch a biodiverzitu a také se zabýváme tím, jestli bude potřeba další podpora, například s prostřednictvím společné zemědělské politiky, ale i dalších finančních instrumentů. V té zemědělské části zkoumáme možnosti nakládání s půdou a vazby na změnu klimatu jaké jsou dostupné možnosti v souvislosti se změnou klimatu. A také se zabýváme opatřeními společné zemědělské politiky pro vodu. A pokud jde o využívání vody v Evropské unii, tak tady vidíte, jaké jsou hlavní problémy, hlavní výzvy v oblasti vody v Evropě. Tady vidíte ten graf, na kterém vidíte, že většina vody se využívá k produkci energie, tedy samozřejmě je něco jiného eh, abstrakce vody a spotřeba vody, protože spotřeba se nevrací potom do koloběhu. 22% průměrně využívá zemědělství. Nicméně je důležité říci, že jsou tu veliké rozdíly mezi členskými státy. Například přes 80% vody se využívá ve Španělsku pro zavlažování. Nedostatek vody je známý především v jižních státech, zejména v oblasti Středomoří, a není problémem pouze některých členských států i v některých povodí řek ve střední Evropě, ale také například i na jihovýchodě Spojeného království. A je důležitým problémem i v dalších členských státech. To kvůli síti vodních elektráren, protože Samozřejmě, když eh, používáte vodu, tak potřebujete také eh, čističky a tak dále. Čtyři hlavní problémy v evropském zemědělství je dostupnost vody, Například v zemědělském sektoru je voda využívána k zavlažování, ale také při zpracovávání některých plodin a k ke krmení. Tady je kvalita vody je druhým bodem, tady je velkým problémem znečištění vodních toků prostřednictvím odvodňování a e, zavlažování. A dále má zemědělství značný dopad e, na e, kvalitu půdy. Působí tedy na půdu a na infiltraci půdy do vodních toků a tím znečišťuje vodu eh, sedimenty. Nyní se podíváme detailněji na část, která se zabývá eh, vodohospodářstvím. Tady vidíte velice stručný přehled eh, směru, kterým se ubírá vědecký výzkum vody v EU. Mnoho iniciativ se zabývá efektivním využíváním vody v EU, zejména potom e, zavlažovacími technikami v zemědělství, ale také lepšímu porozumění potřeb zemědělství. Výzkum se zaměřuje také na integrované nakládání s vodou, a to horizontálně i vertikálně, tedy mezi různými uživateli vody ale také na různých úrovních, od povodí až po moře. Dále probíhá výzkum eh, nástrojů hospodářské politiky a vodohospodářství v městských a průmyslových oblastech. Jsou tu určité mezery ve výzkumu kvantity vody, zejména ohledně toků které jsou, jsou potřeba ekologických toků, které musí být zachovány, aby byla zachována biodiverzita, ale probíhá značné úsilí, které má tedy identifikovat klíčové oblasti. Priority výzkumu jsou v tuto chvíli e, dále fungování půdy a kvalita vody, dostupnost vody. Když se podíváme na dostupné technologie, tak prvním zjištěním je, že eh, možností je mnoho pro efektivní nakládání s vodou. A všechny z nich mají přínosy i problémy samozřejmě. A všechny už jsou víceméně zaběhnuté v některých členských státech Evropské unie a v některých ekosystémech. My se snažíme kategorizovat, kategorizovat tyto možnosti. Máme sedm kategorií. Monitorování vodních toků, potom ratingové nástroje a standardy. Už jste možná slyšeli o vodní stopě a e, o evropské certifikaci. Dále jsou tu technologie na redukování ztrát vody, potom zpřesňování zavlažování, e, alternativní zdroje vody, jako je podzemní voda a recyklace odpadní vody, management půdy a volba správné plodiny do vhodné oblasti a také rozhodování v oblasti vodních úspor. Technologie, které jsme nejprve zkoumali, byly e, zavlažování, e, vodní efektivita. Dal, další podrobnosti naleznete v průběžné správně. Pokud je o výměnu osvědčených postupů, tak v zemědělských a městských oblastech jsme se zabývali touto problematikou a také i vazbami mezi zemědělskými a městskými oblastmi. Zdá se, že tady se nabízejí velice slibné možnosti a e, politiky osvědčených postupů mohou být uvedeny v praxi, v akce, například technologie a stanovení cen. A tady je velice důležitý strategický přístup, abychom zajistili že všechno budeme zvažovat současně, až dojde na rozhodování. Děkuji paní Berman za tuto prezentaci a za tento úvod. A nyní chci dát slovo paní, paní Polákové, která tu zastupuje Evropský institut pro politiku životního prostředí. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu pokračovat v prezentaci mé kolegyně, naváží eh, na ní. Eh, pokud jde o rozhraní otázek řízení vody a zemědělství, ehm, což eh, má dva proudy průzkumu, který jsme provedli. Máme problematiku obhospodařování půdy. Ehm, praktiky obhospodařování půdy může být, můžou být prospěšné pro vodu i půdu. Jsou-li dobře implementovány, tak obhospodařování půdy může poskytovat důležité výhody, protože to udržuje a zlepšuje funkčnost půdy a také kapacitu e, e, půdy plnit své ekologické e, služby, například retenci vody dlouhodobě. A toto může Eh, na pomoci mm, při zlepšení eh, pružnosti ekologických, agroekologických systémů a jejich přizpůsobování se klimatickým změnám. A současně půda eh, působí i jako jakási nádrž uhlíková, což se již dlouho ví, ale málo kdy se zdůrazňuje to, že za posledních desetiletí velké části evropské půdy se staly zdroji emisí z důvodu zemědělské eh, praktiky, eh, hnojení, mineralizace, eh, rašelinišť a také skrze klimatické vlivy. Takže je zde značný potenciál při aplikaci správného obhospodařování půdy, zredukovat tyto emise na straně jedné a současně zachovat a uchránit hm, tyto uhlíkové takové nádrže tam, kde existují. Jak to lze udělat? Obce či možnosti obhospodařování půdy. Je, je jich celá řada a je nutno si uvědomit, že abychom eh, měli mm, nebo obhospodařovali půdu dobře, je nutno zaměřit se na určité ekologické výhody. Můžete se například eh, zaměřit na disponibilitu vody skrze obhospodařování půdy a sice optimalizací určitých eh, eh, vhodných typů plodin anebo eh, zvýšením retence vody v půdě různými způsoby anebo také snižováním potřeby vody. Existují také i jiné způsoby a také synergie jestliže se zaměříme na obhospodařování půdy ve vztahu k těm výhodám pro půdu, to eh, zajistí výhody eh, z hlediska adaptace eh, půdy. My jsme se zabývali různými praktikami, asi 15 a jsou ještě i další, které můžete nalézt v prozatímní zprávě. Počínaje tak jednoduchými opatřeními jako takzvanými buffer strips, na, strips nárazníkovými pásy nebo různými spádovými eh, eh, oblastmi eh, pěstování plodin, dále různý sled pěstování plodin, rotace, dále Eh, obnova, zachovávání eh, určitých eh, mokřadů a podobně. My jsme provedli také posouzení synergií v rámci těchto obcí a na to se chceme ještě v další fázi zaměřit a prohloubit to. To mě přivádí ke druhé části výzkumu v rámci tohoto projektu, to se týká zemědělství a společné zemědělské politiky EU. E, my jsme se velmi věnovali identifikaci a posuzování jednotlivých trendů mm, v oblasti mm, e, vodohospodářství a v rámci zemědělství, které mají dopad na zemědělství. Nebudu je všechny zde prezentovat, možná, že znáte problematiku disponibility eh, vody, pan eh, Tabadí o tom již hovořil, problematika difuzního znečištění eh, použitím pesticidů, dále řízení vodních toků v povodích a synergie mm, vznikající z obhospodařování půdy. Podrobnosti naleznete rovněž v prozatímní zprávě. E, nyní bych vám chtěla představit naše analýz, naši analýzu opatření v rámci e, společné zemědělské politiky. Je zde celá řada opatření, které lze použít vzájemná podmíněnost například a agri-environmentální opatření jsou kriticky důležité pro eh, vodní hospodářství. A pak je zde ještě řada dalších opatření, o nichž bych pohovořila. Je důležité si uvědomit, že eh, nepanuje jasno o fondech eh, pilíře 1, a to je z důvodu strukturalizace jednotlivých ustanovení. Je obtížné určit mm, jednotlivé finanční alokace. A je také důležité zaznamenat, že i v rámci efektivity všech opatření mm, jsou určité nedostatky a eh, ne, mm, problémy v rámci pilíře 1 a pilíře 2. Nyní několik slov o agroenvironmentálních opatření. To je důležité, protože to umožňuje přizpůsobovat obhospodařování půdy místním potřebám, například ekologickým problémům nebo vodním poměrům, ale i tady se voda a vodní poměry mohou různit region od regionu, země od země, takže je nutno navrhnout opatření na míru šita potřebám v letech 2007 až 2013, to znamená v rámci těch opatření, která jsme zkoumali byly eh, řídící eh, činnosti zaměřené na kvalitu eh, vody, disponibilitu vody a dále tady byly různé průřezové akce nebo činnosti, na které se ještě zaměřím později. U Otázkou je nejenom to, jak byla tato opatření členskými státy uplatňována, ale také jak e, účinná jsou z hlediska vody. My jsme shromáždili celou řadu příkladů konkrétních a slibných systémů napříč členskými stranami e, státy. Kategorizovali jsme je. Například je e, mnoho důkazů, které prokazují výhodnost pladeb agroenvironmentálních na snižování využití eh, hnojiv a pesticidů eh, v rámci orné půdy ale je určitá potíž při měření eh, přímých dopadů těchto pladeb na vodu a kvalitu. O tom hovořila také zpráva účetního dvora v loňském roce. A další problém je, že důkazy o e, skutečných e, přínosech provodu jsou omezeny, zejména e, v důsledku komplexnosti cílů, omezených dat a tak dále. A také proto, že trendy zlepšování vody jsou dlouhodobé, než jsou viditelné tudíž není zase až tolik studií, které by výmluvně demonstrovaly eh, zlepšení kvality vody eh, v důsledku těchto opatření. Eh, účinnost agroenvironmentálních opatření je také někdy omezena nesprávným ehm, zacílením těchto opatření. Když poskytujeme eh, obecné platby, například eh, za eh, snížení hustoty dobytka, a když to není přímo spjaté s územími, kde se vyskytují tyto určité problémy s vodou. Máme ještě celou řadu dalších příkladů ve zprávě. Kromě agroenvironmentálních opatření, která by eh, mohla pokryt platby za eh, různé typy obhospodařování půdy. Existují samozřejmě i eh, investice, kapitálové investice v rámci pilíře 2. A tato opatření v letech 2007 až 2013 byly například infrastruktura na rozvoj a adaptaci zemědělství, neproduktivní investice a modernizace farem. Všechna tato opatření jsou obsažena i v návrhu eh, příští eh, reformované společné zemědělské politiky. Zůstávají tedy zachovány eh, zamýšlené výhody tohoto typu grantů na kapitálové investice jsou například disponibilita vody, toho by se mělo docílit E, akcemi zaměřenými na e, opětovné použití vody, například dešťové vody a také modernizací zavlažovacích systémů, což již bylo v úvodu zmíněno dále. Jsou zde e, výhody například investicemi do modernizace odvodňování, odvodňovacích systémů nebo vysoušecích systémů v rámci povodí řek. existuje velmi málo, téměř žádné důkazy o tom, že investice eh, do zavlažování vyústily v úsporu vod. O tom nevíme nic. A z hlediska eh, vysoušení eh, mnozí odborníci, které rozumí dopadům vysoušení a odvodňování a dopady na biodiverzitu, vědí, že to má značná rizika. A my nemáme absolutně žádné důkazy o výsledcích takovýchto e, velkých investičních e, činností. Takže chybí tady e, průkaznost. V rámci dalšího kroku bychom chtěli poskytnout podrobnější posouzení. Budeme se zabývat i různými možnostmi politik a také se budeme zabývat eh, eh, modrou knihou eh, komise, která byla nedávno vydána. A naše zpráva a výsledky budou zveřejněny v březnu a dubnu. Děkuji moc krát. Nyní má slovo kolega Tatarela. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych vám poděkoval za to, že jste na agendu zahrnuli tyto dva projekty STOA, protože je to pro mě příležitost zeptat se eh, na několik zásadních otázek. Dostali jsme tady eh, jaký, jakousi ochutnávku toho, co STOA dělá, ale náš problém je, jak ještě více zužitečnit aktivity STOA můj dojem je velmi často ten, že práce stoa je trochu samoučelná, až na několik případů, jako ten, co tu byl dnes předložen. Zdá se, že tu existuje vztah mezi užitečností eh, výsledků stoa a tím, co se děje v tomto výboru. Musíme najít nějaký způsob, protože každý den se potýkáme s velice specifickými technicko-vědeckými problémy a často v této souvislosti si musíme připustit, že e, nevládneme úplnými znalostmi tématu a často riskujeme, že se staneme obětí lobbystů, kteří nás budou tlačit na jednu nebo na druhou stranu. STOA, jakožto panel, který patří k tomuto parlamentu, může využívat nezávislých výzkumníků a může nabízet práci, o které řekněme, že je méně zaměřená a jaksi popularizovaná ve srovnání s působností různých lobbystů. Takže my musíme najít způsob, jak získat víc v našem výboru. Já ve STOA nezastupuji sebe ani politickou frakci, já reprezentuji tento výbor. Takže chtěl bych se zeptat předsedy, e, je to jakýsi program, chtěl bych se rád zeptat e, úřadu předsednictví, jaké jsou tedy vazby s tímto výborem jaké jsou nejdůležitější body, ve kterých by tento výbor měl žádat STOA, aby se na ně zaměřil jaké studie, eh, projekty a workshopy to jsou, abychom mohli organizovat iniciativy společně. Když STOA zorganizovala určité iniciativy, které byly poměrně úspěšné, a dosáhly poměrně vysokoprofilových čísel, tak bohužel musím konstatovat, že v těchto případech přítomnost poslanců, kteří byli pozváni, byla poměrně nízká. Takže ta akce se uskutečnila, ale my jsme ji, patr- my jsme ji patřičně nezohlednili, měli bychom si vést lépe. Děkuji. Děkuji, kolega Prody na závěr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost, kterou jste nám dal, abychom eh, projednali toto téma. Já se připojuji k tomu, co říkal můj předřečník. A to proto, že jsem poslancem výboru ENVY a zástupcem tohoto výboru v rámci STOA. Proto tedy odpovídám za některé projekty, které se tam provádějí. Mnohé nedostatky se projevily také v rámci debaty, kterou jsme již vedli. Ukázaly se určité problémy a dnes se diskutuje například o technologiích a o obcích a možnostech. Přičemž nedávno byla ukončena studie o toxikologii, o bezpečnosti potravin a výživy. Tedy o toxikologii určitých eh, parcel. Jde o nanometrická znečištění. Pak je zde ještě jiný problém v souvislosti s novými technologiemi. Eh, je zde otázka technologická, ale i te- etická, protože je možné pravděpodobně zasahovat do lidského genomu. Byly prováděny určité studie, které také byly uváděny. Uh, a bylo to Making Perfect Life, tedy studie o velmi významných eh, otázkách. Já jsem toho názoru, že STOA je důležitý nástroj pro parlament, eh, pro poslance. Pan eh, předseda Barozo má také vědeckého poradce, již jsme s ním hovořili. Je to profesorka, která pomáhá eh, předsedovi Barozovi a Stoa je rovněž partnerem této poradkyně předsedy Baroza. Já jsem ochoten zajistit další rozhovory, které by se jistě daly zorganizovat ve smyslu výměny názoru. Ještě bych se chtěl zmínit o studie, která zde byla uváděna v posledním eh, části, tedy studie o vodohospodářském využití vod či zprávě vod. Eh, je to otázka využití vody v souvislosti s klimatickými změnami. Voda se stane centrálním prvkem o který se jedná a jde také o údržbu půdy, ve které je možné vodu schromažďovat, vodu tedy ze srážek. Víme, že srážky jsou kratší, ale velmi intenzivní a proto je nutné eh, vodu eh, zachycovat tam, kde je to možné, aby se také omezila eroze půd. Dále také musíme využít přírodní rezervoáry vod. Důležitým systémem v té oblasti retence vod je také to, že voda má další důležité funkce Nemusíme se nebo nemůžeme se zabývat pouze vodou jako takovou, vždyť voda má mnohé pozitivní účinky na lidské zdraví. Zde uvádím třeba fosfor. Musíme se obávat, že asi za 50 let dojde k nedostatku tohoto prvku a fosfor možná se příliš eh, používá v zemědělství, tak eh, to vypadá, ale eh, fosfor je velmi často vyplavován a především v městských aglomeracích je to významné, protože organické prvky je možné tak to znovu získávat a využívat třeba také pro energetické účely. Víme, že voda obsahuje specifické prvky, které se mohou využívat v zemědělství a to jsou ty prvky, které by bylo nutné zachytit eh, eh, a to především v městských oblastech. Čištění a zpracování vody je nutné rozdělit na nejrůznější oblasti. Vždyť ta situace může být velmi rozdílná podle toho, o které místo se jedná. Jde o meteorologickou vodu, srážkovou vodu, tedy ta je znovu použitelná. Může být čištěná a bylo by pozitivní, kdyby tato voda zase byla například uskladňována ve skalách. Právě městské oblasti mohou eh, při k eh, retenci vody, když nebudeme mít povrchy, které by eh, ne, neabsorbovaly vodu. Co tedy nám může voda ještě dát? Zde připomínám to, co je nyní zkoumáno v Hamburku Německu. Jde o černou vodu. To je ta voda, která obsahuje onu největší část organických látek. Tato voda může být pročištěna eh, prostřednictvím inverzní osmózy a pak eh, ten organický materiál je možné vyfiltrovat a využít eh, například v energetice. To znamená, že i organický materiál je možné tedy získat z pět a různé prvky je možné zase vrátit například do orné půdy na polích. Studie se mají tedy orientovat na takovéto problémy. Samozřejmě adaptace na klimatické změny, ale také udržení kvality půd. Dále na druhé straně je zde otázka opětného získávání látek. Zde se jedná o takové prvky, které jednou budou vzácné. I to by bylo nutné zohlednit v daném návrhu. I tím bychom se měli zabývat. Prostě si nemůžeme dovolit jenom ztrácet určité látky. Děkuji kolegovi Prodymu. Já bych chtěl nejdříve poděkovat našim externím vědcům za jejich prezentaci, pan Tatarela a pan Prody naznačili, jak by bylo možné práce eh, STOA zaintegrovat lépe do práce našeho výboru. Eh, všichni vědí, že je to důležité, ale je zde otázka, jak je možné to přizpůsobit potřebám eh, každodenního života. Pak bych pros, poprosil tedy, eh, aby obě velké eh, politické skupiny se poradily pomocí or, koordinátorů o tom, jak bychom mohli zlepšit tuto práci, aby vaše výsledky obohatili naši činnost. Je to zdroj, který nesmíme nechat eh, ladem. Pracuje se tam velmi dobře a měli bychom se více do toho zapojit. Já se domnívám, že jsme na konci našeho zasedání, již jsem eh, nedovolil eh, přijmout slovo třema poslancům. Vy chcete hovořit k dalšímu bodu na pořadu jednání? My jsme na konci této rozpravy, eh, pak už bychom se nedostali dál. Ale paní McEwen je koordinátorkou, takže Eh, si dovedu představit, že máte další návrhy. Ale děkuji vám za debatu a děkuji také za prezentace. Nyní se dostáváme k následujícímu bodu a nyní má slovo paní Linda McEwen a to výlučně. Jde o otázku k ústnímu zodpovězení 2012-08 o směrnice o kvalitě vody. Bude hovořit o oxidu dusičitém. Prosím. Yes, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda navrhla lidem ze STOA, aby kontaktovali i zpravodaje, protože i oni mohou přispět. Mohou přispět dobrými zprávami. Pokud víte, že se chystá nějaký problém, tak já nevím, jestli to děláte, ale běžte za zpravodají, běžte za stínovými zpravodají, vydejte to jako zprávu. Protože jinak tady spousta dobré práce vůbec nebude zohledněna, projde bez povšimnutí. To jsme, o tom jsme diskutovali i s vedoucími výzkumných oddělení. Nebuď, nebojte se kontaktovat přímo e, pravodaje. Jinak tady probíhá spousta výzkumů a potom ho vůbec nereflektujeme. E, většinou dáváme nejdříve slovo komisi, ale když už mám slovo, tak moje otázka se týká kvality vzduchu. Víme, že komise provedla analýzu toho, jak členské státy splňují současné cíle kvality vzduchu. A já vím, že celá řada členských států a měst v členských státech má veliké problémy se splňováním těchto cílů. A občané se ptají, proč. Je to proto, že členské státy a ona města neprovádějí správně zákony, anebo je to tak, jak nám říkají některé vlády a e, místní orgány, že problém je v neschopnosti pokročit v oblasti technických standardů automobilů. Je tohle ten skutečný problém a potom jsou tu městské rady, které nemůžou vlastně vůbec nic dělat, když e, tam projíždějí e, dýzlové stroje a my teď máme politiku, kdy kdy stlačíme lidi k tomu, aby používali diesel. Takže ptám se, jak komise pokročila s analýzou dodržování této směrnice a v čem komise vidí hlavní problém. A kdy eh, bude vypracována zpráva a, a jak začleníte výsledky analýzy do revize nového zákona? A budete navrhovat nové standardy? Děkuji, Linda McEwen. A teď eh, dávám slovo komisi. Prosím. Děkuji. Dobré ráno, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji mnohokrát za otázku. Já se jmenuji Tomas Frhejen a jsem vedoucím jednotky, která se zabývá kvalitou vzduchu a hlukem. Když jsem viděl vaši otázku, tak vy jste to shrnula trošku jinak na konci ale já velice rád odpovím. Nejprve bych chtěl potvrdit, že komise opravdu obdržela data o kvalitě vzduchu v roce 2011 ze všech členských států. A opravdu je tu mnoho členských států, které porušují limitní hodnoty e, kvality vzduchu, zejména potom o N, v oblasti NO2. A pokud jde o PM10, tak denní hodnoty ta, ta, tam překračují denní hodnoty v oblasti PM10 a roční hodnoty v oblasti NO2. My pracujeme se zónami kvality ovzduší spíše než eh, s národními hranicemi, takže eh, zhruba 250 zón ze 600 překračují limitní hodnotu PM10 a 290 zón z 650 překračují roční limitní hodnoty. Pokud jde o PM10, tak eh, výjimky skončily 11. Eh, června 2011, ale v oblasti NO2 stále mohou členské státy podávat eh, notifikace a dodnes jsme jich přijali 18 od 18 členských států, což odpovídá 202 zónám. Problémy s NO2 jsou velice navázány na dopravu, to eh, je poměrně zjevné. Nicméně chci říct, že nevznikají pouze vlivem dopravy, ale zejména vlivem dýzlových motorů. Můžu se k tomu ještě vrátit podrobněji, pokud eh, to někdo bude chtít. Některé členské státy také uvedly, že v osmi zónách nebudou moci do roku 2020 splnit cíle, ale protože my se soustředujeme na výnos o časových sankcích, tak nebudeme eh, se to, ne, nebudeme k tomu zaujímat stanovisko. Máme devět měsíců na to, abychom eh, přijali rozhodnutí o notifikaci o časovém prodloužení a polovina zón, které byly identifikovány, eh, představují podle statistik asi 45 případů a my jsme proto nevznikli, eh, nevznesli žádné námitky, protože to je v souladu se směrnicí o kvalitě ovzduší a Zbývající rozhodnutí jsou naplánovány ke schválení mezi prosinec 2012 a první čtvrtletí roku 2013 a to se týká zejména Německa, Francie, Španělska a Lucemburska, tedy opět zón v těchto zemích. Komise eh, přijímá to, že členské státy eh, žádají o odložení limitní hodnoty NO2 v případě, že zavedou nové prvky, které podle článku 22 směrnice budou splněny. Chci také říct, že všechny tyto detaily, notifikace a rozhodnutí komise, to je e, dostupné a průběžně aktualizováno na naší webové stránce, takže celý proces je transparentní ve světle těchto obnovených žádostí, které jsou možné a povolené, v současné době dokončujeme naši strategii vymáhání, zejména pro NO2. Pro PM10 už existuje a plánujeme ji dokončit v rámci ukončování současné revize e, rámcové politiky kvality ovzduší, takže bude to celková revize všech dimenzí evropské politiky kvality ovzduší. Pokud jde o PM10, tak jsme uvedli čtyři případy, které jsme předložili soudnímu dvoru a už byly vydány tři výnosy a ten další probíhající případ, tam eh, připravujeme formální oznámení, abychom zajistili, že budou přijata patřičná opatření, aby celý proces probíhal co nejkratší dobu, tak jak to žádá směrnice. Tímto, pane předsedo a vážení poslanci, se domnívám, že jsem zodpověděl patřičným způsobem vaši otázku a velice rád svou odpověď doplním, pokud si to budete přát. Děkuji. Děkuji vám. Mám zde několik otázek. Jak se ukázalo, jsme obětí našeho vlastního úspěchu ohledně Euro 5 a Euro 6, eh, kde se z efekt zaktivnili motory díky vyšší úrovni eh, dýzlu, ale tím se také zvýšila eh, eh, zvýšil obsah eh, SO2. Zde je nutné eh, toto eh, ještě implementovat. Jsem velmi rád, že to máme na pořadu jednání. Příští rok bude totiž rokem vzduchu a my bychom měli zajistit čistý vzduch. Takže je zde otázka strategie realizace. Nejdříve se hlásí pan Prody a potom paní Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi za eh, informace. Já bych však chtěl ještě jednou zdůraznit, eh, a tady navazuji na to, o čem jsme hovořili před eh, tímto bodem, a sice v rámci STOA se provedla studie ohledně toxicity nanočástic ve vzduchu. A je zcela jasné, a to bylo také zde zdůrazněno, že je to také spojeno s emisemi, s emisemi dýzlových motorů. Já se domnívám, že tento problém je možné vyřešit. Je to problém především měst a souvisí, od, souvisí se zdrojem. Zdrojem je vždy spalovací motor, především tedy dýzlové spalovací motory. A Samozřejmě, že je nutné se podívat také na to, že elektroautomobily um, se rozšíří. E, nevidíme však e, nějaké široké e, řešení, ale určitým řešením by bylo také využít metanový plyn jako palivo. Já mám takový automobil na metan a neemituji žádné částice. Takže to je aspekt, který je určitým alespoň částečným řešením. Domnívám se, že je nutné i toto podpořit samozřejmě přiměřeným způsobem. Jinak bychom neměli žádnou možnost tento problém nějak zvládnout. A vztahuje se to také na emise NO2. Prostě se musíme podívat na ten původ, na ten zdroj. Eh, elektroautomobil například s plným elektromotorem by byl také řešením, ale to je otázka dlouhé budoucnosti. Zde si musíme tedy eh, připomenout možnost změny eh, v systému paliv a zajistit tak Eh, stávající možnosti pohonu. Děkuji, paní McEwen. Já bych chtěla jen doplnit něco k té problematice dopravní. Víme o tom, že to je problém s dopravou, ale jde o to, jestli jsme už učinili dost pokroku eh, v designu aut a nákladních aut nebo kamionů mohou místní orgány eh, dodržovat tyto eh, limity vzhledem ke stavu flotily aut v Evropě. Bere to komise v potaz, na rozdíl od jiné legislativy, která tak rychle nepokročila. A abych to objasnila, vy jste řekl, že se zahájil řízení pro porušení. Eh, jak to ale zapadá do vaší revize? zahájíte eh, to řízení pro porušení před revizí zákona? Prosím ještě jednou komise o odpověď. Děkuji. Opět se pokusím eh, co nejpřesněji zodpovědět otázku. Za prvé, eh, abych se vrátil k dopravě, řada věcí tady zazněla. Myslím, že je zde nesporný problém, kterému dnes říkáme emise reálného světa. Existuje legislativa o schvalování typu automobilů, což by v zásadě mělo vést k významným redukcím e, znečištění. Máme na mysli konkrétně PM a NO2. Je nesporné, že Euro 5, který nyní je e, v platnosti, e, prospívá velmi právě v té oblasti PM. Tady je světlo na konci tunela ale fakta mluví za sebe a to zkoumáme. Emise oxidu dusičitého jsou o několik faktorů vyšší, než eh, předepisují limity při schvalování typu vozidel. Takže moje paměť, pokud se nepletu, eh, je taková, že ty limity by měly být plněny i za normálního eh, provozu řízení. Je to tedy problém, který bychom měli zkoumat. A nejde pouze o vydávání nových zákonů, nové legislativy. Nicméně je nám jasné a většině lidí tež, kteří se v tom vyznají, že naprosto potřebujeme Euro 6, aby ta, tato legislativa vstoupila v eh, platnost co nejdříve, protože um, Euro 5 um, ehm, Eh, již eh, učinila eh, své, ale množství NO2 v celkovém objemu NOx narůstá. Euro 6 pokud nebude správně navržený, tak nebude odpovídat problematice té, toho těch emisí reálného světa. Je nutno definovat to, co je povoleno a co e, přesahuje rámec zákona. Tady je celá řada problémů, které nutno vyřešit. E, v zásadě slýcháme různé názory z trhu. Euro 6 e, by měl zajistit filtry nejmodernější a také mm, technologií mm, nejmodernější pro všechny, všechny, všechna vozidla. A pak ještě k otázce pana Prodyho. V zásadě ty částice, tak jak my to e, chápeme, zachytí většinu, neli všechny mm, znečišťující látky, včetně nanočástic. To e, nám říkají, protože opět zejména v dýzlových emisích je celá řada látek e, zneklidňujících a to by mělo být takto vyřešeno. Otázkou je, do jaké výroby budou výrobci pokračovat e, v uplatňování e, e řídících systémů e, motorů, e, tak aby to nebylo příliš e, nákladné Eh, to budeme sledovat. Pokud se vše uskuteční a zvládneme ty emise reálného světa, eh, tak věříme, že i eh, města a městské úřady snáze budou dosahovat ty limitní, těch limitních hodnot a dodržovat. Tady to není pouze otázkou revize, ta revize probíhá a podle našich analýz určitě je to i věcí eh, zprávy. Je zde určitá nepropojenost eh, mezi eh, působností lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Často tady jsou nezhody mezi tím, co se nám dostává od jednotlivých úrovní. To znamená, legislativa evropská není vždy chápána odpovídajícím způsobem na národní. A s tím se musíme nějak poprat. A ještě poslední otázka nebo odpověď Není to nutně tak, že zahájíme řízení pro porušení dříve, než ukončíme eh, revizi legislativy, protože napřed musíme eh, zjistit, která legislativa bude nejvhodnější pro eh, úpravu nebo novelizaci nebo nové iniciativy. Tady potřebujeme, nesmíme se ukvapovat, potřebujeme velmi robustní analýzy, které budou nám sloužit jako podklad této revize, ale zjistili jsme, že ten prvek tak vynucovací ehm, skutečně vyvolal určitou odezvu v terénu. Eh, já to eh, říkám i veřejně, s určitým respektem, ale je nutno ehm, přiznat, že pokud jde o řízení ovzduší, kvality ovzduší, tady máme už limity od roku 1990, ehm, dlouhá léta, že eh, skutečné zlepšení a akci Eh, nevidíme příliš často, eh, ale prostě vidíme příliš mnoho eh, papírování zákonů a slabou odezvu. Tady to budeme muset na jednotlivých úrovních vyrovnat, sladit a samozřejmě i za uplatnění principu subsidiarity. Doufám, že jsem tím zodpověděl otázky. Děkuji, jsme tedy napjatí na návrhy komise příští rok. Prosím, Podpořte celý postup, aby ten návrh byl předložen včas, tak abychom v tomto funkčním období to mohli projednat. Co se týče vozidel, motorových vozidel, tady je veliký nedostatek. A sice mezi teoretickými a praktickými eh, emisemi. Tady se musíme podívat i na testy a na povolování eh, typu vozidel. To jsou eh, vždy určité statické momenty, které jsou testovány výrobci a ukazuje to určitou výhodu, určitý náskok pro výrobce. Na základě eh, legislativy o eh, CSO2 je možné eh, toto ovlivnit. Samozřejmě, že všechno souvisí se vším, ale stali jsme se vlastně obětí vlastního Eh, z vlastní eh, legislativy, protože máme mm, eh, určitý rozpor mezi PM a PM5, PM6, tam se vychází z těch starých čísel a přitom máme veliký počet úmrtí také kvůli NOXům. Zde je nutné se snažit o optimální řešení. Chtěl bych poděkovat všem diskutujícím za jejich příspěvky otázky a děkuji paní Lindě McEwen za položenou otázku. Chcete ještě jednou slovo? Jen velmi stručně, protože si uvědomuji, že jsem nezodpověděl na otázku eh, časového harmonogramu. Vzhledem ke všem krokům, které musíme učinit a eh, předložit ještě robustní přeskum, tak bychom to chtěli dokončit do září. Velká výzva, sladit to s harmonogramem, učiníme vše, abychom to urychlili, ale co je nejdůležitější, chci vás informovat, že kdokoliv z vás může sledovat eh, ty um, analýzy a um, jednotlivé akce na, na naší webové stránce. Vše je tam eh, dostupné dnes nebo zítra. Eh, eh, tam ještě doplníme další údaje, sektorové zprávy a tak dále, odvětvové zprávy. Takže chci vás pobídnout, abyste sledovali tento proces průběžně. Děkuji a já vám také chci poradit, že si můžete dát na čas až do září 2013 pardon, 2014, protože pokud eh, to bude trvat až do roku 2013, tak se parlament tímto už nebude zabývat. To, co k nám nedorazí do února, března 2013, už nebude moci být projednán námi, což by byla škoda. Takže prosím, učiňte vše, co je ve vašich silách, abyste urychlili tento proces, protože já se domnívám, že eh, v rámci roku o vzduší eh, by eh, se slušelo, abychom o tomto tématu ještě projednali jednali jednali a také učinili rozhodnutí. Jinak technicky pro parlament nebude možné, pokud se překročí ten termín um, únor březen 2013 se tím zabývat. Děkuji vám za účast. Uh, prosím, přiveďte sebou aspoň pět kolegů na odpoledne. Bude to opět zajímavé a doufám, že sál bude naplněn dostatečně. Děkuji a dobrou chuť.